ochranu životního prostředí a klimatické změny. Ať už si myslíme cokoliv o klimatických změnách, tak si myslím, že eh, palivová úspornost je rozhodně pozitivní. Děkuji vám, pane Kalanana. Naše rozprava je u konce a eh, hlasování proběhne dnes ve 12 hodin. Dalším bodem na našem pořadu jednání je zpráva pana Kanciana, práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Já bych chtěl přivítat paní Děry z hradu a pana komisaře Kalase. A jako prvnímu dávám na čtyři minuty slovo panu Kancianovi, aby se tu zprávu uvedl. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, vážení kolegové, jednání, které, která jsem eh, vedl nejprve eh, eh, sám, potom během dohodovacího řízení, Eh, zde bych chtěl říci, že to v podstatě bylo první dohodovací řízení po přijetí Lisabonské smlouvy. Eh, tato jednání jsme vedli společně s paní eh, Rody Krace Cagaropulo a také s Brianem Simsem, který je předsedou výboru pro dopravu a cestovní ruch. Tato dohodovací řízení byla daleko obtížnější, než jsem očekával. 70 milionů Eh, pasažerů, eh, kteří používají autobus a autokarovou dopravu, budou mít teď daleko větší práva. Práva, která v podstatě dříve neexistovala, pokud to srovnáme s dalšími druhy dopravy. Eh, ty cíle, které jsme si stanovili, když jsme eh, zahájili tato jednání eh, s různými třemi předsednictvími, byla následující. Za prvé jsme chtěli, aby toto nařízení zajistilo nediskriminační přístup ke všem uživatelům této dopravy. Chtěli jsme, aby toto nařízení bralo v úvahu také finanční podmínky, které existují v tomto sektoru, kde působí celá řada malých a středně velkých podniků, takže jsme nemohli na ně dávat příliš velké požadavky, které by znamenaly znamenaly obrovskou finanční zátěž. Dále, eh, jak autokarová, tak autobusová doprava byla zatím eh, eh, ignorována nebo ne, příliš jí byla věnována pozornost a proto nám šlo o to, abychom garantovali práva i uživatelům této dopravy. Vzhledem k tomu, že pozice rady byla velice rigidní a nám šlo o to, abychom skutečně zajistili práva také pro lidi eh, s nejrůznějším postižením a se sníženou mobilitou, chtěli jsme také reagovat na potřeby stárnoucí eh, obyvatelstva, pro které bude právě tento druh dopravy naprosto zásadní. Myslím si, že je třeba konstatovat, že ten kompromis byl skutečně těžký. Eh, my jsme jednali o těchto věcech, to dodací řízení eh, naraželo na celou řadu problémů, týkalo se to hlavně rozsahu. Mohl byste trošičku eh, zpomalit, prosím? Eh, hlavní problémy, se kterými jsme se setkali během dohodovacího řízení, byla otázka definice samotného rozsahu eh, eh, tohoto nařízení, jestli by se to mělo týkat všech pravidelných dopravních spojení, ať už regionálních, místních nebo přeshraničních. Nakonec jsme se dohodli na vzdálenosti 250 kilometrů pochopitelně to znamená, že ta základní pravidla nemohou mít žádné výjimky, to znamená, že jsou to pravidla která, a práva, která se týkají také lidí, kteří cestují na kratší vzdálenosti. To souvisí také s právem na informace, na eh, kompenzaci a podobně. Eh, nařízení teď stanovuje, že tato kompenzace může být eh, eh, nabídnuta v případě nehody nebo také v případě, že je zrušena eh, daná linka. To se týká hlavně právě lidí se sníženou mobilitou. V současné době dopravci musí mít určité systémy, které řeší všechny tyto stížnosti a musí být schopni reagovat na všechny stížnosti, které přicházejí od cestujících. Eh, kromě toho je stanoven také eh, termín tři měsíce, do kdy musí dopravce reagovat na stížnost. Eh, dále se zde hovoří také o posílení organizační struktury, která umožní implementaci všeho tohoto nařízení. Máme tady také přechodné období stanovené na dobu čtyři roky. To může být prodlouženo další čtyři roky. My teď vyzýváme všechny členské státy, aby Eh, eh, přistupovali ke všem typům dopravy stejně eh, a aby měli skutečně na paměti, že je potřeba respektovat práva všech cestujících, ať už cestují jakýmkoliv způsobem dopravy. Myslím si, že ten výsledek našeho řízení je vyrovnaný a myslím si, že bychom ho měli považovat za náš úspěch. Děkuji. Teď paní Dury pohovoří jménem Rady. Děkuji vám, pane předsedající, vážení poslanci. Pro mě je velkou ctí, že se mohu zúčastnit této rozpravy o návrhu nařízení o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Víme, že to je důležitý okamžik, vzhledem k tomu, že tato diskuse přichází po dvou, nebo dochází eh, po dvou letech k závěru. Jménem Rady bych chtěla ocenit práci Evropského parlamentu, spolupráci a e, ochotu ke kompromisu, což nám umožnilo dosáhnout dohody na dohodovacím, v rámci dohodovacího řízení. Myslím, že tím pomůžeme cestujícím, ale také cestujícím, kteří mají omezenou pohyblivost nebo mm, nějaké postižení. Diskuse mezi třemi institucemi nebyly vždy úplně jednoduché, nicméně vždy se byly prováděny v konstruktivním duchu, a dohoda, která, které bylo dosaženo na zasedání dohodovacího výboru a která doufám bude dnes eh, schválena, eh, představuje kompromis také mezi různými politickými skupinami a proto bych chtěla eh, poděkovat všem těm, kteří se podíleli na přípravě tohoto legislativního návrhu, zejména místo předsedkyni parlamentu paní Krace, tak panu Zbrajnu Simpsonovi, eh, předsedovi výboru pro eh, dopravu a dalším, zejména stínovým zpravodajům. Společně eh, se nám podařilo dotáhnout tento legislativní proces do úspěšného konce. Také bych chtěl poděkovat panu komisaři Kalasovi a jeho týmu a všem dalším spolupracovníkům ze sekretariátu komise a parlamentu bez jejichž práce bychom dnes tento návrh neměli. V roce také bych chtěla poděkovat předcházejícímu belgickému předsednictví za nezbytnou eh, podporu, eh, kterou poskytli během celého dohodovacího řízení. Jsem přesvědčen o tom, že výsledný text představuje správnou rovnováhu mezi právy cestujícími, cestujících a zájmy přepravců. Většina z nich jsou eh, malé a středně velké podniky. Podle názoru Rady je hlavním cílem této, tohoto nařízení je zajistit práva cestujících tam, kde cestují to, čemu říkáme dálková doprava, tedy nad 250 kilometrů, bez ohledu eh, na to, jaká přesně je ta vzdálenost. Eh, kterou eh, oni sami urazí na této lince a také jde tady o zajištění práv eh, osob s postižením a osob s sníženou pohyblivostí. Doufám, že se nám podařilo najít kompromisní řešení u celé řady obtížných otázek. Týká se to rozsahu působnosti, týká se to práv cestujících v případě zrušení cesty nebo spoždění, kompenzací a pomoc v případě nehod. Dále tady jde o přechodná ustanovení a o práva osob s postižením nebo osob se sníženou pohyblivostí. Pane předsedající, pane komisaři, vážení poslanci, jak už víte, Rada schválila společný text na svém zasedání 3. 31. ledna 2011. Tento legislativní akt tedy eh, bude možné zítra podepsat eh, a jeho zveřejnění v úředním věstníku Evropské unie lze očekávat v průběhu března. A na úplný konec bych chtěla eh, poblahopřát panu Kanciánovi a myslím, že v této, na této zprávě odvedl eh, skvělou práci. Děkuji vám, paní Děry, a teď je na řadě komisař Kalas. Děkuji, pane předsedající, vážený pane zpravodaji, pane Kančane, vážená paní Děry, představitelko rady, vážené poslankyně, vážení poslanci. Legislativní návrh upravující práva cestujících v autobusové autokarové přepravě, o kterém dnes vedeme rozpravu, je výsledkem skutečně obtížného procesu, včetně dohodovacího řízení. Vedla se dlouhá jednání do noci 30. listopadu v dohodovacím výboru a nakonec došlo k průlomu a bylo do, po více jak dvou letech jednání dosaženo kompromisu. Dovolte, abych vám z celého srdce poděkoval za to, že jste to umožnili. Nejprve chci poděkovat paní místopředsedkyně EP, paní Krace, za to, jak šikovně vedla eh, jednání, panu Simpsonovi, eh, předsedovi výboru pro dopravu, panu Kančanovi, který je zpravodajem také jistě musíme zmínit belgické předsednictví. Já jsem vždy vděčen, já jsem vděčen parlamentu za to, že vždy prosazoval vysokou ochranu práv cestujících. Poté, co 31. ledna toto podpořila rada, vás vyzývám, abyste rovněž přijali toto nařízení a abychom mohli celý proces formálně ukončit. Návrh ohledně práv cestujících v autobusové a tokarové přepravě nyní eh, završuje ochranu cestujících a zajistí, že tito cestující, že cestující tady budou mít eh, stejné nároky na základní kvalitu, ať už budou cestovat kdekoliv po Unii. Kompromisní text obsahuje mnoho výdobytků. Jednak soubor základních práv pro všechny cestující v autobusové a autokarové přepravě. Samozřejmě, jak již vinil pan Kančan, byly tam některé obtížné body, o kterých se jednalo do poslední chvíle. A někteří mohou říci, že působnost nařízení, to znamená 250 km a více, je příliš omezený. Bývali by vděční, aby také cestující v místní přepravě byli chráněni. Jiní zase říkají, že tak obsahuje ustanovení, jejichž provádění bude nákladné, zejména pro malé provozovatele eh, přepravy. Já jsem toho názoru, že tento text představuje skutečně vyvážený kompromis. Neměli bychom zapomínat, že řada základních práv eh, se týká celé řady služeb, které se týkají celé řady služeb, eh, skytá záruky také těm nejzranitelnějším cestujícím. Na druhé straně potenciální náklady, eh, které z toho budou vyplývat pro průmysl, byly udrženy na minimum. Myslím si, že tento kompromis představuje skutečný krok vpřed pro naše cestující občany i pro image celého odvětví. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny. Začneme s panem Grošem za EPP. Prosím, pane Groši. Děkuji, pane předsedající. Pane komisaři, paní ministrině, vážení kolegové, já bych vám chtěl všem poděkovat eh, za práci, zejména kolegovi Kančianovi, určitě to nebylo úplně jednoduché, ale přesto se podařilo to dotáhnout eh, k dobrému konci. Kompromis má samozřejmě vždy výhody a nevýhody. Někteří mají pocit, že tam je příliš málo, někteří, že tam je příliš eh, mnoho. Vyjednávání s radou nebylo úplně jednoduché a já bych chtěl radě poděkovat za to, že eh, nakonec eh, byla ochotná ke kompromisu. Tři země nejsou přímo postiženi. Lucemburg je, Lucembursko je jednou z nich. Myslím, že se touto úpravou podaří posílit práva cestujících. Víme ale, že eh, je tady rozdíl mezi dopravou na krátké vzdálenosti a to je vyňato z působnosti této, tohoto nařízení. Myslím, že se nám podařilo uvést práva cestujících v autobusové autokarové dopravě do souladu s právy v jiných oblastech. Doufám, že jednou budeme mít jednotnou úpravu v celé Evropě, tak aby bychom jednoho dne měli pro občany práva, která budou naprosto jasná a přehledná. Myslím, že ještě nastanou problémy při ehm, provádění této směrnice. Já vám eh, každopádně děkuji za spolupráci a doufám, že se na plénu tady najde potřebná většina pro schválení celého návrhu. Děkuji vám, pane Groši. A teď je na řadě Brian Simpson eh, jménem socialistů a demokratů. Uh, Pane předsedo, děkuji. Eh, já bych eh, nejprve chtěl poděkovat za sebe a také za naši skupinu panu Kančerové za tuto velice dobrou a těžkou práci. Vím, že to dosie bylo velice složité a velice komplikované. Ehm, v souvislosti s touto dohodou nás napadají dvě otázky. Za prvé, je to ideální řešení a za druhé, Um, eh, máme to podpořit. Myslím si, že z parlamentního pohledu eh, jestli je to ideální, ne, ideální to není, protože eh, z podstaty je to kompromis a pochopitelně to znamenalo, že parlament některých věcí se musel vzdát, to se týká hlavně rozsahu uplatnění, kdy my bývali byli rádi, kdyby se to týkalo i kratších vzdáleností ale jestli se pod tím eh, hýbeme dopředu, ano, myslím si, že ano, protože eh, teď máme eh, práva zajištěna pro uživatele autokaru a autobusu, jaká existují také v jiných druzích dopravy. A kromě toho nás to posouvá dopředu také v tom smyslu, že tím zlepšujeme přístup na, k automobilové a pardon, k autobusové a autokarové dopravě pro ty, kteří trpí nejrůznějšími druhy postižení a mají sníženou mobilitu. Chtěl bych teď se zmínit o jedné věci, kdy e, zde žádáme, aby lidé, kteří pracují v tomto segmentu, byli schopni a byli k tomu vyškoleni, aby byli schopni pomoci lidem, kteří mají sníženou e, mobilitu, tak, aby tito lidé mohli používat stejnou, e, stejnou, dopr- stejnou dopravní obslužnost, kterou máme i my. Eh, myslím si, že existuje návrh eh, výjimky, aby toto bylo odloženo dalších pět let. Doufám, že toto nebude využito. Myslím si, že je pro nás velice důležité, abychom podpořili tuto eh, dohodu tak, aby práva pro všechny druhy dopravy byla skutečně zakotvena. Já vím, že v budoucnosti se k ním budeme vracet, budeme je opět revidovat, ale přesto jsem přesvědčen, že jsme udělali dobrý krok dopředu a jsem přesvědčen, že parlament by měl tuto dohodu dohodu, kterou, které dosáhl pan Kančian v rámci dohodovacího řízení podpořit. Děkuji, pane Simpsone. Teď paní Meissnerová za liberály a demokraty. Mikrofon. Myslím, že teď máme za sebou velmi dlouhou proceduru, ta je teď u konce, to je dobrá zpráva. Myslím, že je možné vypíchnout několik pozitivních aspektů obecně v této zprávě. Jde tady o zlepšení postavení lidí s postižením, potom jde tady o přístup k informacím, e, zavádí se mechanismus pro mm, kompenzace, původně to tam nebylo, a dále e, je velmi pozitivní, že se nám podařilo vůbec e, Eh, této dohody, protože eh, by jinak celá tato oblast zůstala bez regulace, ale asi vás nepřekvapí, že bych chtěla upozornit na několik negativních dopadů. Není to pořád celoevropské řešení, protože hovoříme v tom, že eh, máme tady svobodu pohybu, tak pořád ještě nemáme celoevropské řešení, když tři země jsou vyňaty a některé země nemají vůbec žádné autobusové linky, kterých by se to týká. Samozřejmě Mm, že také politování hodné, že ta práva pro osoby s postiženími eh, platí jenom na dálkových trasách, ne na těch krátkých trasách. A potom eh, eh, je tady další problém vyšší moci, která není jasně definovaná, což znamená, že v případě například sopečného mraku, jako to bylo loni, by neměli nárok na očkodnění. Takže, jak už tady bylo řečeno, má to své výhody, nevýhody a uvidíme, jak dopadne dnešní hlasování. Děkuji vám, paní Meissner, a teď je na řadě paní Lichtenberger za zelené. Máte slovo. Já vám děkuji, pane předsedající. Přes eh, to, že byla podepsána umluva v této oblasti, tak eh, ještě pořád práva cestujících postiženími nejsou dostatečně zohledněna. Říkám to hned na začátku svého vystoupení, protože to si myslím, že je největší deficit této úpravy. Protože tady velmi často je úprava, která říká, pokud je to možné, nebo je-li to vhodné. Já tu oblast znám dostatečně dobře na to, abych řekla, že tato, tyto dovědky velmi často znamenají, že se to všichni vyloží tak, že to prostě není možné pro ty postižené nebo ty se sníženou eh, pohyblivostí. A ze, jsem zklamána také tím, že tady bylo zavedeno omezení pro formát, v jakém mají být poskytovány informace o autobusové dopravě. I to bylo eh, oslabeno v celém textu, takže například eh, lidé s tou sníženou mobilitou vůbec ani nebudou vědět, že mají nárok na nějakou asistenci a tak dále. Pak jsou tady i eh, další deficity, které vznikly eh, které vznikly eh, v posledních kolech toho dovacího řízení. Kolega Kančian bojoval jako lev, aby to prosadil, ale myslím si, že ta neústupnost rady byla velkou překážkou pro dosažení dohody. Dále je tady negativní eh, ta, to vymezení dálkové dopravy na 250 km. Eh, může dojít eh, k tomu, že trasa, která má 500 km, bude rozdělena na dva 250 kilometrové úseky, aby se vyhnuli této regulaci. To by také mělo být dostatečně zohledňováno při provádění, při kontrole provádění této úpravy. Potom eh, je tady pozitivní zavedení jednotného místa eh, pro řešení sporů. Eh, je tady dobré školení těch zaměstnanců v dopravě. Jinak si myslím, že to není žádný mistrovský kousek evropské legislativy. A to je potřeba si říci. Děkuji vám, paní Lichtenberger, teď pan Zile jménem Evropských konzervativců a reformistů. Děkuji, pane předsedající. Rád bych se připojil ke slovům díku a blahopřání. Chci poděkovat všem stranám, které eh, společně dosáhly kompromisu. Zejména chci poděkovat našemu zpravodaji. Domnívám se, že jemu se za parlament podařilo nalézt správný přístup k tomu kompromisu. U tohoto právního aktu jde o promítnutí práv cestujících do všech typů přepravy. Přesto míra ochrany se liší podle typu dopravy. Eh, míra odškodnění také v případě zrušení spoje a tak dále. To všechno je eh, nastaveno odlišně pro různé typy dopravy. Možná to bude trochu pro cestující matoucí, ale v každém případě jde o krok správným směrem eh, směrem k zajištění ochrany cestujících. Také to, že do autobusové přepravy to zavátíme o něco později, svědčí o tom, že v tomto sektoru je to něco obtížnější. Vítám také to, že je ošetřena situace eh, eh, pro eh, osoby s postižením a se sníženou pohyblivostí. Byl bych rád, kdyby toto právo bylo uplatňováno i na přepravu na úseky kratší než 250 km. Plně podporuji to, co říkal Brian Simpson ohledně proškolení pracovníků

předsedovi výboru pro dopravu panu brianu simpsonovi i panu zpravodaji antoniu cancianovi. dosáhli skutečně velmi rozumného kompromisu. za pozitivní prvky považuji zejména tyto za prvé vymezení dálkové přepravy jako přepravy nad two hundred and fifty km délky celé linky s tím že nařízení se bude vztahovat i na osoby které dálkovým spojem cestují pouze část cesty. za druhé zlepšení pozice osob s postižením i když není ideální a se sníženou pohyblivostí u tohoto typu přepravy

z Evropy svobody a demokracie na minutu a půl. Vážení kolegové, jsem rád, že se dokončila tato zdlouhavá vyjednávání. Text, který máme před sebou, můžeme považovat za vyvážený kompromis, zajišťuje totiž práva cestujících, aniž by nadměrně zatěžoval přepravce, obvykle malé a středně velké podniky. Evropský parlament může být spokojen s výsledkem dohodovacího řízení. Eh, vzhledem k stálému nárůstu tohoto eh, sektoru, tento návrh tedy nastavuje ochranu práv cestujících srovnatelně s ostatními typy přepravy a jsou zaručeny rovné podmínky pro přepravce v různých členských státech, v různých typech přepravy. Toto nařízení stanoví, že cestující mají právo na očkodné v případě umrtí a také na úhradu přiměřených nákladů, také očkodění v případě úrazu či ztráty zavazadla. Cestující mají rovněž eh, nárok na pomoc eh, pro řešení náhavých potřeb, jako je poskytnutí potravy, první pomoci, náhradní přepravy a tak dále. Pokud dojde ke spoření více jak půl hodiny, má cestující právo na odškodné ve výši 50 ceny eh, jízdenky. Také jsou ošetřená práva cestujících osob s postižením cizečního pohyblivosti. Je to dobrý výsledek. Děkuji a nyní pan Obermeier za nezařazené. Na jednu minutu, prosím. Děkuji. Myslím si, že opravdu této oblasti je eh, vítaná. Cestující například eh, mají právo na dva, dvě přenocování Eh, v hotelu, pokud dojde ke spoždění eh, spoje. Ale eh, jsou tady určité okolnosti, které přepravci nemůžou ovlivnit, například sněhové, sněhové kalamity a tak dále, takže tady ponesou velké břemeno. A neodpovídá to ani úpravě v železniční dopravě kolikrát budou muset eh, ručit za něco, co nespůsobili. Eh, v Rakousku se velmi často stává, že dojde k takýmto spožděním v důsledku povětrnostních podmínek těch spoždění. Eh, k tomu existují statistiky a proto si myslím, že bychom měli tu situaci usnadnit. Děkuji vám. Teď se dostáváme k jednotlivým řečníkům a jako první je pan Koch na jednu minutu, paní eh, předsedající, pane komisaři. Já vítám výsledek dohodovacího řízení. S prováděním tohoto nařízení se zlepší eh, postavení eh, cestujících a budou mít srovnatelnou míru ochrany jako v dalších typech dopravy. Za druhé, Myslím, že tím zajišťujeme obecně vysokou ochranu cestujících a za třetí také eh, zohledňujeme, že je to odvětví, eh, ve kterém podnikají zejména malé a středně velké podniky. Některé přehnané požadavky eh, byly nakonec shozeny ze stolu. Přepravní služby Eh, ale musí také zohledňovat eh, postavení osob s postižením a se sníženou eh, mobilitou. Měli by mít, tyto osoby měly mít nárok na pomoc, protože je to v zájmu sociální integrace a je potřeba, aby také společnost na to uhradila náklady, aby je nemuseli nést oni. Teď paní Severače, na dvě minuty, prosím. Grazie, prezidente. Ringrazie... Děkuji, pane předsedající. Já chci také poděkovat panu Kančánovi za jeho odhodlání k dosažení tohoto kompromisu. Nebylo to snadné. Cestující v autobusové a autokarové přepravě se nyní mohou těšit podobným právům jako cestující v jiných odvětvích dopravy, jako je železnice či lodní přeprava. Půjde tedy o pravidla týkající se e, spojů na vzdálenosti větší jak 250 km a také na úseky těchto dálkových tras Eh, velice důležité, že jsou ušetřena práva osob se sníženou pohyblivostí a s postižením a navíc je zaručeno očkodnění, pokud se těmto osobám poškodní, poškodí eh, jejich vybavení, například invalidní vozíček a podobně a je třeba zajistit proškolení pracovníků v autobusové přepravy i pro zacházení s těmito osobami. Dále se zde zakládá očkodné eh, v případě E, v případě umrtí e, budou propláceny e, výdaje na pohřeb a podobně, dojde k odškodnění v případě úrazu či ztráty zavazadla a podobně, také v případě zrušení či spoždění spoje musí být pasažeři přesměrováni, pokud to není možné, je jim proplacena, proplaceno jízdné a ještě poskytnuta náhrada nad to. I nyní dále inform, poskytování informací, také informací o navazujících spojích v jiných typech přepravy, železniční a podobně. A pokud je o osoby se sníženou pohyblivostí, my jsme se v tom vyjednávání snažili dosáhnout eh, co nejlepší pomoci pro ně. To je samozřejmě dobrý výsledek. Celkově tedy ten návrh velmi dobrý. Nyní paní Bilbao Barandika. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat panu Kančánovi za jeho vynikající práci, za to, že se mu podařilo dosáhnout po složitém vyjednávání dohody u této věci. Bylo dosaženo pokroku u práv cestujících, pokud je očkodné a pomoc v případě nehody, také práva, pa, práva pasažerů v případě eh, zrušení či spoždění spoje a to bez ohledu na vzdálenost a také jsou ošetřená práva osob s postižením či se sníženou pohyblivostí. Definice působnosti eh, tohoto legislativního aktu, to znamená více nebo rovno 250 km, znamená, že celá řada spojů je z toho vynechána. Samozřejmě je to lepší než původní stanovisko rady, ale stále nám to nestačí, takže se zdržíme hlasování, náš poslanský klub. Děkuji, není pan Čarnecky na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Dnes Evropský parlament vysílá velmi pozitivní signál vůči všem cestujícím a také daňovým poplatníkům a voličům. Prostě vůči všem, kdo využívají autobusovou a takovou přepravu, včetně osob se sníženou pohyblivostí a s postižením. Evropa potřebuje velmi konkrétní rozhodnutí, jako je, jako je toto. To od nás voliči čekají. Voliči se nás konec konců platí za taková rozhodnutí. Někteří lidé tvrdí opak, říkají, že to není optimální výsledek. Ehm, ano, určitě to není dokonalé, ale je to, skrok, je to krok správným směrem a dává Evropě humánější podobu činí otevřenější vůči potřebám nikoli politiků, ale spotřebitelů a běžných občanů. Proto chci poděkovat zpravodaji panu Kančánovi za vynikající práci. Děkuji paní Rozbach na jednu minutu. Tak, formen. Děkuji, pane, paní předsedající. Cestující v autobusové dopravě na dlouhé trase by měli mít stejná práva jako cestující v železniční dopravě nebo eh, v letecké dopravě, když dojde ke zrušení jejich spoje. To je samo o sobě dobré. Ale já bych si dovolila ještě několik kritických poznámek. Osoby se sníženou pohyblivostí. Víme, že eh, je jich celá eh, řada, ale pouze málo autobusů je schopných tyto osoby přepravovat, protože proto nemají dostatečné vybavení. A ceny za eh, přepravu eh, v autobuse jsou mnohokrát eh, levnější než v železniční dopravě, takže toto odvětví je velmi konkurenceschopné, ale znamená to, že nové požadavky, které tím vznikají, se budou těmto malým a středně velkým přepravcům eh, velmi obtížně financovat. Děkuji, paní předsedající. Já bych chtěl eh, poděkovat zejména panu zpravodaji panu Kančianovi, eh, protože měl těž, velmi těžkou práci s přípravou této zprávy. Jsou tady některé pozitivní věci, ale také negativní, jako je oblast působnosti, to už tady, o tom už tady byla řeč. Myslím, že jsme tím teď pokryli mm, práva cestujících ve všech typech dopravy. Teď jde o to, ale abychom sjednotili úpravu a lépe je definovali. Myslím, že tím bychom prospěli evropským občanům, zlepšili bychom také důvěryhodnost Evropské unie, abychom byli skutečně důvěryhodní, tak musíme zajistit konsistentnost těchto práv v různých odvětvích dopravy. Myslím, že cestující v letecké dopravě by neměli mít eh, výrazně odlišná práva od cestujících eh, jinde. Neměli bychom se ale sjednocovat na té nejnižší úrovni, ale měli bychom se spíše snažit tu ochranu eh, zvýšit. Teď... Děkuji, pan Alkadruj, máte dvě minuty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové. Chtěl bych poděkovat všem, hlavně eh, panu zpravodaji a také panu Simpsonovi a všem stínovým eh, zpravodem, tedy všem, kteří přispěli k výsledku této práce. Chtěl bych také eh, popřát k tomuto úspěchu belgického předsednictví, ale chtěl bych také skritizovat něco, co souvisí s radou. Týká se to vlastně toho, že zde hovoříme pouze o vzdálenostech na 250 kilometrů, protože to omezuje platnost této dohody. Myslím si, že 250 kilometrů eh, sice podporovala většina členských eh, států, ale v současné době je stále složitější najít většinu eh, v radě, která by vycházela z potřeb spotřebitelů. to si myslím, že je alarmující zjištění. Ale Myslím si, že můžeme říci, že eh, teď skutečně jsme zajistili práva pro všechna, vše, všechny druhy dopravy a teď si myslím, že bychom se měli posunout k dalšímu kroku, eh, kterou, kterému se chystá komise, to znamená zvolit integrovanější přístup ke všem právům eh, cestujících eh, a také k tomu, aby skutečně to věci byly implementovány. Myslím si, že eh, zde můžeme konstatovat, že došlo ke zlepšení hlavně u lidí, pro lidi, kteří mají sníženou mobilitu, kteří také mají právo na pomoc, podobně jako i u jiných druhů dopravy. I tady hovoříme o očkodnění v případě spoždění. Eh, a také o zajištění pomoci pro ty, kteří se nacházejí v situaci, kdy nevědí, jak budou moci pokračovat dál. Ehm, my podporujeme, eh, ne snad s nějakým obrovským nadšením, protože ono to bude ještě trvat nejméně dva roky, než to všechno se bude realizovat, ale přesto to vítáme jako kompromis mezi eh, extrémním pozicí rady a tím, čeho jsme se dožadovali my. Teď paní Savisar. Děkuji, paní předsedající. Já chci poděkovat eh, panu zpravodaji. Estonci říkají, že když něčím strávíme hodně času, tak eh, je to potom, tak eh, potom je to lepší ten výsledek. Bohužel nemůžeme říct si totež o této směrnici o právě cestujících. Dohodovací řízení bylo dlouhé a během dohodování jsme se odchýlili od principu požadovaných parlamentem. Samozřejmě jsme rádi, že máme dnes zakotvená tímto alespoň základní práva, ale Eh, to rozlišení eh, podle délky přepravy, eh, to znamená do 250 kilometrů to neplatí, to znamená, že tři země vlastně z toho jsou vyloučeny a u čtyř zemí ehm, to bude také omezeno, tedy kdy se ta práva mohou uplatňovat. Dále u přezrančních linek bez omezení tedy délky přepravy nemůžeme akceptovat přechodné období až na 8 let. Estonsko bohužel podporovalo tyto podmínky, dokonce žádalo ještě delší, eh, ještě eh, delší eh, úsek, jako ten, ten, od kterého platí práva. Já sam podporuji cestující a nechápu, proč bychom měli část Evropy z této směrnice vyjmout. Ráda bych vám všem připomněla, že na nás tlačí čas, není pan Bradburn na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Já rozhodně podporuji princip práv cestujících, eh, práv spotřebitelů. Samozřejmě spotřebitelé eh, právem čekají lepší úroveň služeb. Ale všechno musí být přiměřené. Musíme vnímat, jaký dopad, eh, jaký reálný dopad to musí být, jaké budou, jaký bude skutečný prospěch pro uživatele a reálné náklady pro provozovatele. Komise často aplikuje jednotný přístup, ale musíme, eh, musíme si uvědomit, že práva pasažérů se liší v různých typech přepravy. Letecká přeprava není stejná jako auto, autobusová. Eh, hlavní rozdíl je v tom, že eh, v daném sektoru je mnoho malých a středně velkých provozovatelů. Myslím si, že autobusová doprava, zisková autobusová doprava je velice důležitá pro naši lokální ekonomiku a proto rozhodně podporuji pravidlo 250 km. Není v pořádku, aby malé středně velké podniky, které zajišťují pouze místní či regionální služby, nesly to břímě stejně. A vzhledem k tomu, že je eh, zaváděna tato ochrana a a vůbec kvůli celkovým eh, hodnotám v této směrnici je podporuji. Děkuji a není pan Higgins na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Tato iniciativa vznikala, rodila se nějakých, eh, nějaké tři roky a spíše kvůli radě než kvůli parlamentu. Samozřejmě musíme chválit práv, eh, chránit eh, práva pasažérů, zvláště těch, eh, kteří mají nějaké postižení. Ale kdyby byl přijat původní návrh komise, tak by vlastně kvůli tomu zbankrotovala řada malých a středně velkých podniků, provozovatelů. Proto bylo dohodování velice důležité a ten kompromis, který jsme dosáhli, je vyvážený zohledňuje jak práva pasažérů, tak potřeby provozovatelů. A Určitě souhlasím, že není možné že srovnávat situaci a stanovovat eh, rovně podmínky pro eh, leteckou, železniční či autobusovou přepravu. To by nebylo proveditelné. Eh, rád bych složil kompliment předsedovi výboru pro dopravu panu Simpsonovi, také zpravodaji panu Kančianovi, našemu koordinátorovi Matěje Grošovi a myslím si, že ten výsledek je skutečně vyvážený, který prospěje všem. Děkuji.

Děkuji, eh, pan Itala. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. I já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se podíleli na vypracování tohoto kompromisu, zejména panu zpravodaji a panu Simpsonovi. Víme, že to je kompromis, ale podle mě je to krok eh, kupředu, aspoň pro eh, evropské občany, když pomyslíme na všechny ty případy případy zdržení a ztráty zavazadel, tak víme, že eh, tady děláme pravděpodobně maximum možného na ochranu jejich práv. Pravidlo 250 km není úplně ideální, ale je to pravděpodobně nejslabší článek řetězu, ke kterému se budeme muset jednou ještě vrátit. Lidé s omezenou mobilitou teď a lidé s postižením mají teď zajištěná práva, což je nejdůležitější. Toto je typický eh, úkaz, eh, příklad zákona, který je potřeba schvalovat, abychom zlepšili postavení našich občanů. Děkuji vám, paní předsedající. Je to jak je to trochu eh, paradoxní, Eh, snažíme se tady zlepšit postavení eh, zranitelných osob, ale eh, celá řada lidí tady hovořila o pravidle 250 km. Víme, že jedno řešení nemůže vyhovovat úplně všem. Víme, že máme 27 členských států, různě velikých, a proto bychom měli mít více flexibility, tak aby se toto, tato regulace mohla uplatnit na všechny tyto státy. U nás eh, v této oblasti působí řada malých podniků. Já eh, jsem z malého města, které je asi 300 kilometrů od Dublinu a eh, naše podniky, které zajišťují dopravu do Dublinu, teď budou mít problémy s tím, jak vyhovět požadavkům. Protože mm, pokud ztratí se po obchodní příležitosti, tak tím ztratíme také pracovní příležitosti. Teď přecházíme k postupu k HDI. Přihlásilo se hodně eh, kandidátů, ale mohu dát slovo pouze prvním pěti. Jako první pan Kouza. Üdvözlöm a Děkuji vám. Já bych chtěl eh, poblahopřát panu zpravodajovi Evropští občané s postižením mohou eh, teď využívat více eh, přepravních služeb. Tento kompromis vznikl po eh, dlouhém dohodovacím řízení pod vedením pana Kančina. Kančiana, který dlouho trval na tom, že je potřeba zohlednit eh, práva osob s postižením. Bohužel eh, Evropská rada v tom nebyla moc flexibilní a mně je líto, že rada neuznala potřebu změnit eh, úpravu pro tyto občany. O do dneška bude moci více lidí s postižením nebo s omezenou pohyblivostí cestovat autobusovou dopravou. A já si myslím, eh, že je, eh, se to může stát komukoli. Eh, I ve vysokém věku budou mnozí z nás potřebovat pomoc při dopravě autobusem. A proto si myslím, že to je dobré, že něco takového přijímáme. Víme ale, že ještě už jsme uzavřeli podobné kompromisy v jiných eh, odvětvích dopravy a teď tedy bychom měli konečně zavést také chartu eh, práv cestujících. Paní Sehnalová má slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, kolegyně a kolegové, Evropský parlament přistupuje k hlasování o důležitém kompromisu, který výrazně posílí práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Uh, <coughs> paní uh, Rýsová. Já vám děkuji, paní předsedající. Já uh, dnes nebudu hlasovat společně s liberály o právech cestujících v autokarové dopravě. Je to ten poslední článek toho balíčku, po té, co jsme schválili um, úpravy také v lodní a letecké železniční dopravě. Podle nás je ale toto málo ambiciozní Víme, že je tady to pravidlo 250 km, aby vůbec eh, měli cestující eh, nárok na ochranu, když si srovnáte, že poletíte z Amsterdamu do Bruselu, tak eh, máte určitá práva, ale nebudete je mít, když pocestujete autobusem. A navíc se to týká často osob s postižením, kteří potřebují největší míru ochrany. Všechno to navíc začne platit až po určité době. Jsou to všechno velmi důležité věci, které eh, jednak, jak jsem říkal, nebudu platit pro všechny a nebudu platit hned. Děkuji vám, pan Kremer. Je velmi hezké, že teď hovoříme, eh, že teď tedy máme práva pro cestující ve všech eh, typech dopravy, ale zase vidíme, že železniční doprava eh, je velmi znevýhodněna, protože v železniční dopravě se odškodnění vypočítává za ujetý kilometr. E, železnice jsou také začleněny do systému obchodování s emisními pomalenkami a autobusy nejsou zase nevýhoda pro železniče. U spoždění se vyplácejí náhrady už po jedné hodině, zatímco tady teprve po dvou hodinách. Všechny tyto Eh, nevýhody jsou špatné, měli bychom mít integrovaný přístup, měli bychom mít práva cestujících eh, ve všech odvětvích a také férové rámcové podmínky. Eh, není možné, že v jednom typu dopravy je někdo očkodněn teprve po třech nebo pěti hodinách, zatímco v jiném už po jedné hodině. Také to pravidlo 250 kilometrů neplatí v železniční dopravě, takže si myslím, že železniční doprava, která je ekologičtější, je neustále znevýhodněna. A proč tomu tak je, to já prostě nechápu. Pan Paska. Děkuji za slovo, vážná. Děkuji za slovo, paní předsedající. Po komplikovaných jednáních v dohodovacím řízení se podařilo dosáhnout dohody o znění směrnice nařízení pardon, o právech cestujících v autobusové a autokarové přepravě. I když se ta práva vztahují pouze na linky delší než 250 km, zlepšuje se tím ochrana cestujících také v tomto typu přepravy. Nejdůležitějším přínosem pro cestující asi bude vymezení jejich práv v případě zrušení či zmeškání spoje, či, pardon, či uh, eh, spožení spoje. Uh, tady přepravce musí nahradit eh, celé cestovné, celou jízdenku plus eh, poskytnout odškodnění ve výši 50 jízdenky. Eh, jedinou mezerou zde jsou výjimky z časového plánu, kdy tady členským státům se se umožňuje odložit vstup v platnost těchto ustanovení o čtyři roky a potom to znovu prodloužit o čtyři roky. Připadá mi, tato, připadá mi toto přechodné období příliš dlouhé. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní pan komisař, prosím. Děkuji, paní předsedající, děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci, za vaše převážně pozitivní slova. Nyní stojíme před výzvou realizace, implementace, jako u všech práv eh, cestujících a příslušné legislativy. Samozřejmě to bude ještě dlouhý proces, bude třeba eh, doladit eh, tu legislativní úpravu, ale myslím si, že ten ten kompromis, kterého jsme dosáhli, bude pravděpodobně převzat o budoucích dokumentů. Je to výborný výchozí bod a je principálně důležité, že jsme tímto zavedli ochranu cestujících i v tak obrovském odvětví, jakým je autobusová a autokarová přeprava. Samozřejmě je to kompromis, něco se omezilo, něco se změnilo. Je třeba to především implementovat, je třeba to doladit, ale přesto je to důležitý začátek a doufám, že budete hlasovat pro. Děkuji. Děkuji. Nyní paní ministrině za radu, prosím. Děkuji vám. Paní předsedající, vážený pane komisaři, vážení pane zpravodaji, poslanci, Eh, já bych chtěl jenom v krátkosti zareagovat na to, co tady zaznělo během rozpravy. Rozprava byla velmi zajímavá. To téma je také eh, fascinující. Jaké byly největší obtíže, největší eh, problémové oblasti, u kterých jsme se střetli? Měli jsme na to experty, kteří nám samozřejmě radili. Asi to není úplně nejlepší nařízení na světě A já si myslím, že tady zůstává celá řada otázek, kterými se budeme muset ještě zabývat. Hlavně jde o to, jestli se zlepší postavení cestujících poté, co stoupí toto nařízení v platnost. A tady je potřeba říci, že to určitě bude ano. Protože každopádně cestující budou mít více práv než v současnosti. Přestože ta jejich práva nejsou možná mm, úplně ideální. Víme, že mm, jsme se potýkali s mnohými problémy při dohodovacím řízení a nakonec Eh, jsme dospěli k určitému kompromisu. Také jsem tady eh, z těch vystoupení vycítila, že existují eh, spory o to, kde je vlastně ta hranice, od které mají být práva zajištěna, zaručena a kde je ta hranice, do které bychom spíše stěžovali postavení malých a středně velkých podniků. Všichni souhlasíme s tím, že cestující mají mít určitá práva, ale zase nechceme, aby přepravci nesli příliš velké břemeno. Nejvíce se tady hovořilo o právech cestujících s postižením. Myslím, že tady pro ně eh, děláme velký pokrok. Myslím, že z jejich pohledu se mnohé zlepší a Myslím, že už eh, díky tomu bychom měli přijetí toto nařízení přivítat. Chci ještě připomenout, že maďarské předsednictví má jednu z priorit zajišťování práv eh, občanů. A práva občanů to je naše největší eh, priorita na všechnu problematiku pohlížíme z pohledu našich občanů a snažíme se o to, aby ta práva byla opravena jednotným způsobem celé Evropské unii. Ještě jednou děkuji za odvedenou práci a jsem eh, velmi ráda a doufám, že to bude bez problémů přijato během hlasování. Děkuji a teď naponec dávám slovo našemu zpravodaji. Děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně. I já bych velice rád chtěl poděkovat všem kolegům, kteří se zúčastnili této debaty. Na závěr eh, bych i já chtěl říci, že toto není ta nejlepší nařízení, jaké může být, ale je to jediné nařízení, kterého jsme mohli dosáhnout. Vycházíme ze stanoviska rady. Je to věc mimořádně důležitá, protože já se domnívám, že jak pro dopravu, tak pro turistiku Eh, což jsou věci, které máme na starosti v našem výboru, jsou tyto obě oblasti velice strategické a proto musíme dosáhnout určité rovnováhy mezi eh, tímto způsobem dopravy a ostatními způsoby dopravy. Eh, pochopitelně, že v této oblasti působí malé a středně velké podniky, i ty musí mít zajištěny určité pojistky. To zde tady bylo řečeno, ale na druhé straně je potřeba také zajistit práva lidem se sníženou mobilitou a všem lidem, kteří mají určité problémy. To se týká také lidí starších nebo lidí, kteří pouze na přechodnou dobu mají sníženou mobilitu. Myslím si, že je potřeba právě eh, na paměti tyto lidi. Musíme se také postarat o to, abychom zabránili zbytečným právním tahanicím eh, v této oblasti. Myslím si, že a e, tak, jak o tom hovořil pan e, e, komisař Kalas, který hovořil o tom, že možná vznikne jeden balíček, jakýsi jednotný trh pro dopravu, což je věc, kterou zatím, které jsme zatím nedosáhli, ale i v, této, v tomto kontextu bude potřeba zajistit práva na, pro všechny cestující. Myslím si, že v rámci tohoto nařízení by měl být stanoven také jeden orgán pro arbitráž, měli bychom mít také Eh, jeden, jedno centrum pro vydávání jednotných eh, jízdenek a podobně. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se zúčastnili eh, těch jednání, chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům, chtěl bych poděkovat také výboru pro dopravu a chtěl bych také poděkovat pracovníkům z belgického předsednictví, také paní Gierové za materské předsednictví. Kromě toho bych chtěl poděkovat také panu komisaři Kalasovi za jeho velice konstruktivní příspěvek. On nám vždy je ochoten pomáhat Um, také bych chtěl poděkovat sekretariátu pro dohodovací řízení zde v parlamentu. Tito lidé jsou mimořádně profesionálové a to jsou věci velice důležité. Oni si uvědomují, že se jedná o rozhodnutí, která jsou naprosto zásadní pro naše občany a myslím si, že díky tomu jsme dosáhli optimálního výsledku pro parlament. Děkuji, tím končím tuto diskusi. Hlasovat budeme eh, později ještě během dneška.